stránkách Evropského parlamentu. A nyní, pokud jde o změny eh, v pořadu jednání, konference předsedů 10. listopadu schválila konečný návrh pořadu jednání. Na základě článku 137 tento návrh byl mm, rozdán, máte ho všichni k dispozici. Co se týče pondělí a úterý, tam nejsou žádné žádosti o změnu. A potom, pokud jde o středu, eh, po dohodě se všemi politickými skupinami eh, máme tedy následující eh, změny v programu, respektive změna pořadí. Začneme prohlášením k samitu EU-USA. Druhý bod to budou otázky k ústnímu zodpovězení o otevřeném internetu. Třetí bod budou otázky k ústnímu zodpovězení o situaci Romů. Čtvrtým bodem bude eh, prohlášení k zákazu tříštivé munice. A pátým bodem na středečním odpoledním programu budou um, otázky týkající se DPH a digitálního trhu. Ostatní body na programu ve středu, tedy na, v tom dopoledním programu, zůstávají bez změny. Je to pouze změna pořadí bodů pro odpolední program a všechny politické skupiny to již odsouhlasily. Ve čtvrtek dvě změny. Um, tu první změnu rovněž odsouhlasily všechny politické skupiny a je to změna následující. Prohlášení komise o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků je z programu Eh, vyřazeno, to znamená, komise nepřednese žádné prohlášení k tomuto tématu. A dále ve čtvrtek, opět po dohodě se všemi politickými skupinami, eh, zpráva pana Fleckensteina o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. byla původně naplánována k hlasování ve čtvrtek, ale politické skupiny se dohodly, že o této zprávě se nebude hlasovat na tomto dílčím zasedání a místo toho se o této zprávě bude hlasovat na zasedání, které proběhne 30. listopadu 1. prosince. To znamená, toto hlasování se odkládá o dva týdny a opět to tedy odsouhlasili všechny politické skupiny. Takže Dámy a pánové, to je vše, to je tedy plán práce pro toto zasedání a nyní můžeme přejít k ale máme tady žádost. Pan poslanec. Ano, pane předsedo, je mi líto, já jsem vás nerozuměl dobře, protože v překladu zaznělo jednou, že zpráva Kurta Fleckensteina odsune hlasování a pak, e, se, pak zaznělo, že i hlasování bude odsunuto. Prosím o upřesnění. Ne, nikoliv. Hlasování bude odloženo, teda posunuto, neproběhne během eh, tohoto plenárního zasedání, ale na nadcházejícím, to znamená od 31.11. do 1.12. na mini plenárce. Eh, to znamená, tam se se spožděním eh, uskuteční hlasování. Děkuji państwu. Na tym Děkuji vám dámy a pánové, a tím jsme vyřídili potřebné formality a můžeme nyní, respektive ještě jedna otázka. E, vidím v plénu, jde o modrou kartu. Je tomu již pět let, od kdy Irové získali v Evropě oficiálního uznání. Eh, Evropský parlament eh, je eh, k dispozici na internetu ve 22 až 23 jazycích, ale nikoli v irském jazyku, jazyce. A proto se táží, kdy parlament zajistí své webové stránky ve 23 jazycích, to znamená, kdy přestane diskriminovat irštinu. Děkuji vám za tento dotaz. Budeme se tím zabývat a já vám sdělím, jaké perspektivy má řešení této otázky. Děkuji vám. Eh, pan Mitchell, bardzo proszę. Hlásí se pan Mitchell, prosím. Já bych chtěl si několik slov, nevadí-li vám to. A sice na podporu toho, co uvedl pan Kalaha je to skutečně politování hodné, že jeden jediný jazyk je takto upozaděn, vynechán a prosím, abyste se naléhavě touto otázkou věnovali. Děkuji, tak jak jsem již odpověděl panu um, kolegu Gallagherovi. Dnes nejsem schopen se k tomu vyjádřit, ale já se um, této věci ujmu a um, sdělím vám odpověď. Madame? Madame de Brun. Ano, k jednacímu řádu. Děkuji. Stejná věc. Když já promlouvám v parlamentu, vždy užívám irštiny a vše, co Eh, říkám, respektive eh, je pak i eh, přepsáno do irštiny. Ten text pak zůstává v této podobě a poté je přeložen do 22 jazycích a v této chvíli pak irština zmizí. Ten původní irský text nebo můj projev zmizí. To, co jsem teda řekla v irštině, zmizí z webových stránek parlamentu a nikdy to už není k nalezení. Opět nemohu vám říci nic víc, než to, co jsem již sdělil panu Gallagherovi. Já to prověřím osobně. Nic víc k tomu nemohu dodat. Prosím, ukončme tuto eh, diskusi. Vím, že je to vážný problém a takto k tomu i přistupuji. Děkuji. Děkuji. Takže prvním bodem eh, dnešního pořadu jednání je zpráva paní Serakiany, jednotný evropský železniční prostor. Eh, prosím zpravodajku, aby se ujala slovo. Prosím, paní Serakiany, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Než vám stručně přiblížím obsah eh, mé zprávy. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a to srdečně. Eh, dobře eh, se mnou spolupracovali a společně jsme sestavili pak